odstavec 2 jednacího řada jeho pravomoci nebudou ověřeny a nebude rozhodnuto o přítomném spochybnění volby. Pan Kologlu bude zasedat v orgánech parlamentu za předpokladu, že nevykonává funkci neslučitelnou s funkcí poslance Evropského parlamentu. Od skupiny EKR jsem dostala žádost jmenovat pana Amžada Bašíra, člena delegace pro vztahy s Afganistánem. Jsou k tomu připomínky? Nejsou. Takže toto jmenování se považuje za schválené. A přejdeme k další rozpravě. Podle pořadu jednání budeme projednávat ústní otázku komisi nulová tolerance vůči ženské obří.